come up with this amendment who are adjusted to the new batteries, the The same for others. Bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Prosím vás, eh, utište se. Voilà, nous reprenons notre séance. Vážení kolegové, opět zahájíme naše zasedání. Prosím, ukázněte se. Máme plný sál, máme návštěvníky i v zadních řadách. Je patrné, že tady pan komisař Levandovský je mediálně přitažlivý, má také vliv a také se budeme tady zabývat důležitým tématem. Chci poděkovat panu komisaři, že se dostavil na zasedání našeho výboru. budeme hovořit o ukončení rozpočtového roku 2012. Všichni se pamatují, jak probíhal tento rok a také jaké podmínky byly vytvořeny pro přijetí politického rozhodnutí které se spojovaly s rozpočtem 2013 a také s ukončením pladeb z roku 2012. To znamená, že tyto částky eh, z roku 2012 eh, budou zpětně uplatněny a to je první věc, o které budou hovořit pan komisař Levandovský. Dále budeme hovořit o plnění rozpočtu za rok 2013. Víme, že úroveň pladeb, které jsou přijaty na rok 2013, jsou nesmírně nízké. Jedná se o poslední rok rámcového finančního rozhodnutí, tedy do roku 2013. A když se podíváme na zvýšené uplatnění pladeb. Byl to rok, kdy jsme plně naplňovali veškeré programy. A zároveň je to také spojeno s rokem 2014. Je to první rok víceletého eh, finančního rámce a Evropský parlament, který myslím sdílí také rada, je taková, že chceme mít Eh, základ, který bude rozumný, aniž bychom eh, v rámci nového finančního rámce eh, museli hradit dluh splatné částky a které se spojí s tím minulým rámcem. Čili položíme i dotazy, panu komisaři na toto téma, jakým způsobem hodnotí stávající situace, především závěry rady a jakým způsobem Evropská komise chce zhodnotit svoji úlohu ve světle rady. Nejdříve tedy pan komisař bude mít prezentaci, následně dám slovo zpravodajům a pak předám slovo i těm, kteří neměli možnost zeptat se dopoledne. Budete mít možnost zeptat se pana komisaře tedy nyní. Děkuji za pozvání a jak pan předseda Lamassur již předeslal, chtěl bych představit implementaci čísel z loňského roku a také přiblížit to, co nás čeká v roce 2013 to bude méně optimistické. Důraz bude na víceletém finančním eh, rámci schváleném v rámci eh, mandátu vyjednávání s vládami. Takže začneme eh, s prováděním rozpočtu 2012. Jedná se o rozpočet řízení komisí. Začnu dobrou zprávou. Jednalo se o plné provádění. Můžete to posoudit podle výsledku před takzvaným eh, a po eh, takzvaném carry over, to znamená převodu prostředků do eh, roku 2010. Jak známo, ten výsledek nebyl vždy vyčerpán, bylo to 1,6 eh, bilionů eh, miliard v roce 2010. Nyní se jedná o plně prováděný rozpočet. To znamená, to, co je eh, v položkách, bylo plně vyčerpáno, tak jak v závazcích, tak i v platbách. A Nikdy v historii institucí eh, jsme se nepřiblížili eh, natolik stoprocentnímu čerpání jako nyní rozbor podrobnější o čerpání rozpočtu by se k vám měl dostat koncem února. Tolik dobrá zpráva. Eh, ale nikoli velmi překvapivá. Dále otázka pladeb. Tady Eh, to bylo velmi dramatické, nejdramatičtější v roce 2012. Eh, neobvykle vysoký opravný rozpočet v důsledku silného tlaku eh, parlamentu. V roce 2011 návrh opravného rozpočtu 2011 činil 500 milionů eur. Přijato bylo 200 milionů eur a eh, pak v rámci opravného rozpočtu 2012 tam eh, se jednalo o 6 miliard, eh, což nám umožnilo implementovat to, co bylo zapotřebí implementovat s výjimkou přerušen, přerušených a uzavřených programů staršího data do roku 2006 každé euro navíc v rámci opravného rozpočtu eh, bylo vyčerpáno před koncem prosince 2012. A to byla novinka v rozpočtové historii Evropské unie v rámci ročních rozpočtů, ale eh, souviselo to také s novými eh, ustanoveními finančního nařízení, takzvaný transfer ke konci roku. Ten nám umožňuje eh, vybrat z mnoha položek, více než stovky položek, zejména pokud jde o soudržnost, a tady šlo také o plné provádění, čerpání a neplýtvání eh, s příležitostmi, které máme v rozpočtových eh, položkách. Oba tyto eh, faktory přispěly k tomu čerpání rozpočtu 2012. A nyní další průsvitka, která je již méně optimistická. Jde o pokud tam dohlédnu, roční eh, vývoj RAL nevyčerpaných prostředků. Je jedná se o určité zásoby a také eh, variace v průběhu eh, roku, kdy je rychlost vyšší, nižší. Tady vidíte, že ta rychlost nevyčerpaných prostředků narůstá. Od roku 2009 se snížila, ale opět v roce 2012 se eh, snížil rozpočet o dalších 10 miliard nevyčerpaných prostředků, ale v důsledku opravného rozpočtu. Ten zaostával, ten vykazoval eh, takovýto snižující se trend. Tady vidíme ty roční výkyvy. Každý ví, že eh, vlastně ta zásoba nebo množství nevyčerpaných prostředků narůstá. Jaký je předpoklad pro zachování tohoto trendu i do roku 2013, což je také důležité poselství? Aby se tento trend prodlužoval a eh, aby eh, se snižovaly ty nevyčerpané prostředky, prostředky musíme, musíme marži roku 2013 přesně proskoumat. To je důležitá zpráva. Další prosvítka se týká politiky soudržnosti a vlastně dědictví roku 2011 to bylo 10,7 miliard. Už tehdy to bylo abnormální, za normálních okolností je to 6,7 eh, eh, miliard, nyní 10,7. Dále pohledávky obdržené v průběhu roku 50,6, to je plus 14 Dále odhlasovaný nebo schválený rozpočet, tam toho bylo mnohem méně, 40,7 proto eh, jsme ještě museli poskytnout dodatečné příděly 4,4 dále provedené platby 45,1, což je plus 6 ve vztahu k roku 2011. Takže tady jde o narůstající čísla. Implementace roku 2012 bylo vyšší o 9 milion, miliard než eh, v roce předchozím. Rok 2012 byl o 6 miliard vyšší než rok 2011, ale to souvisí s převisem 16,2 eh, miliardy nezaplacených pohledávek eh, ke konci roku 2012, jednak z důvodu přerušených programů nebo ukončených programů, ale také překvapivého množství pohledávek, které dorazily zejména v prosinci, částečně i v listopadu, ale především v prosinci. Tady ještě další vysvětlení toho, co se stalo v roce 2012 Year, Druhý trend měl dopad eh, v posledních dvou měsících eh, roku 2012 jsme obdrželi asi 20 pohledávek, 28 pohled, procent pohledávek eh, ve srovnání s rokem 2011 to bylo 42 Takže to umožnilo už lepší implementaci rozpočtu a to samé by se mělo opakovat v letošním roce. Takže ten dopis od komise eh, určitě bude odeslán. Obdrželi jsme celou řadu pohledávek opět i v posledních deseti dnech roku 2012 a to je určitý problém, protože to vytváří jakési dědictví pro rok 2013. Ní k dalšímu diagramu tady jde o provádění rozpočtu 2012 ve vztahu k návrhu rozpočtu 2013 a schváleném rozpočtu 2013. My jsme v roce 2012 eh, jednoznačně toho schválili více než v letošním roce. I když eh, pohledávky pak dorazily ke konci eh, roku. v rámci opravného prostředku, pardon, opravného rozpočtu um, za loňský rok je implementace vyšší uh, o 2,3 miliardy. Dále kapitola 5. Vidíte, že to jsou uh, příděly nerozlišené, příděly stejné jako závazky a zahrnuli jsme do administrativních výdajů na rok 2013 už i Chorvatsko. Počítáme už i s Chorvatskem. Výsledek tady pociťujeme v komisi určitý problém eh, likvidity a řízení likvidity eh, začátkem roku 2013. Samozřejmě to, co bylo povoleno na přímých platbách, znamená ještě nutnost dalších prostředků. Uh, claims for, for, for payments and this is it... Nás prost, dalších prostředků. Eh, žádáme tedy další dvanáctky k tomuto účelu. Dědictví toho roku 2012 je ale tak vysoké, že nemůžeme očekávat, že vyřešíme tu věc tak brzy, jak v loňském roce. V loňském roce vše bylo ukončeno do dubna. To dědictví, ta zátěž předchozího roku. Letos to bude asi v květnu nebo až i později ty problémy cash flow, likvidity. Ale záleží velmi také na vývoji eh, v roce 2013. To je velký problém i v souvislosti s příštím finančním rámcem. A riziko je, myslím, promítnuto v této tabulce. To dědictví 16,2 miliard, schválený rozpočet 52,2 takže to, co zbylo, zbylo po převisu, je abnormální 28,9 ale to je stále ještě pod eh, pohledávkami eh, za loňský rok a podle poslední předpovědi z eh, září na rok 2013 představuje 68 nebo ještě více miliard eur na rok 2013. Takže tady je srovnání co zbylo po eh, uhrazení té zátěže nebo pohledávek eh, z předchozího roku. Další aktualizovaná předpověď bude doručena v květnu. My zatím vycházíme z čísel eh, ze září 2012. Jediné řešení se nabízí v podobě opravného rozpočtu. Rád bych na vás apeloval, aby jste přistupovali k Chorvatsku jako k samostatné záležitosti. V loni eh, ten opravný rozpočet byl eh, ve své povaze zcela jiný, zejména pokud šlo o Itálii. Tam šlo o to, aby Itálie byla oddělena od ostatních eh, záležitostí. Tady jde ale v případě Chorvatska o e, smlouvu o přidružení a neměli bychom to e, směšovat s tou e, rozpočtovou mezerou roku 2013. Obecně za to Chorvatsko by mělo být vyřešeno rozpočtově ještě před koncem června, protože k přistoupení Chorvatska dojde prvnímu, k prvnímu července. To bude velká výzva pro nás. A dále půjde více o politiku než o eh, ekonomiku. To, co jsme prohlašovali v loňském roce, bylo, aby menší opravný rozpočet vykryl ty přerušené pohledávky a žádosti z uplynulých let 2006, od roku 2006, ale já bych eh, radě také chtěl předložit tu skutečnou pravdu o roce 2013. Eh, v loňském roce byl opravný rozpočet předložen eh, v říjnu na základě tvrdých čísel to, co je k dispozici a jaké jsou nové žádosti a nároky ale my již nemůžeme čekat až do října s touto zprávou, zejména pokud parlament chce propojit mm, rok 2013 s další finanční perspektivou. Necháváme to otevřené a diskutujeme o tom, zdali učinit velký krok anebo jakýsi trojí krok, tedy salámovou taktiku přípravy opravného rozpočtu, ale pokud přijdeme později s eh, vysokým, rozsáhlým opravným rozpočtem, a rada nám dnes naslouchá, tak to bude méně vycházet z tvrdých čísel ale nikdy, nikdo by neměl tím být překvapen, vzhledem k tomu, jaké je to dědictví, ta finanční zátěž roku 2012. Není to tajemství, ano, je zde převis jsme mnohem níž, než co bychom potřebovali na rok 2013, takže vyřešme to spíš dřív než později. Rád bych eh, samozřejmě vyslechl i vaše rady, jak se vyrovnat eh, s těmi výzvami a jak pokryt potřeby a nevytvářet, nevytvářet abnormálně vysokou zátěž na začátku dalšího finančního období za nebo z důvodu nezaplacených pohledávek roku 2013. A nyní k víceletému finančnímu rámci. Co jsme učinili? Bylo učiněno vlastně pod rámec našich návrhů. Bylo to pro mě osobní protože jsem musel seškrtat něco, čeho jsem byl spoluautorem. Prostřednictvím různých eh, pokusů a nakonec jsme skutečně tu laťku nastavili velice nízko, nicméně není to konec daného postupu. Co se stane dál? Musíme získat eh, souhlas eh, Evropského parlamentu a měli bychom ještě připravit nařízení o víceletém finančním rámci, máme také meziinstitucionální dohodu. Jsou to tedy rozhodnutí, které mají nejrůznější právní implikace a také musíme řešit sektorové otázky. Otázka zní, do jaké míry chceme být eh, předvídatelní, až budeme domlouvat roční rozpočty. Nicméně to je rozhodnutí a volba parlamentu a já bych chtěl pouze sdělit dvě dodatečné věci. Nad rámec nařízení o MFF a také meziinstitucionální dohody o vlastních zdrojích. Všichni víte, že to je velká výzva, nicméně máme také příslip zjednodušení a zde úplně nesouhlasím s Evropským parlamentem a mělo by to být řečeno naprosto jasně a otevřeně. Chceme simplifikaci, chceme zjednodušení, Paní Inge Gressle to velice dobře ví, spolupracovala s námi, jak připravit nové finanční nařízení. Budu velice otevřený. Chtěli bychom větší flexibilitu při implementaci jako nutnou podmínku pro zjednodušení z hlediska příjemců. To musíme projednat. Chci pouze zmínit, že to je jedna z dimenzí velkých výzev eh, pro rok 2013 a zcela jistě účetní dvůr se k tomu vyslovil, ale pokud budeme naopak problematizovat celou záležitost, tak v celé řadě oblastí to bude také důvod pro takzvané chyby, které eh, budou identifikovány a nakonec Evropská unie za to bude obviněna. Někdy se o tom hovoří jako o korupci, ale nejedná se o formální chyby a pravděpodobnost formálních chyb se zvyšuje, pokud se budou komplikovat různá pravidla a předpisy. Takže nevím, kdo se mnou nesouhlasí, kdo naopak se mnou souhlasí, nicméně toto bych chtěl říct si naprosto jasně. Další věc je otázka decentralizovaných agentur. Musíme revidovat ještě jeden úkol a to jsou finanční prohlášení. Nechci zacházet do podrobností, nicméně to jsou věci, které nejsou brány často jako velký problém. Slibujeme zjednodušení a decentralizované agentury jsou také velkou výzvou pro letošní rok. Nicméně další tabulka je vám velice dobře známá, nebudu ji probírat. Je to otázka mezi institucionální dohody, která musí být postavena na jednomyslnosti, kde se stanoví velice obtížné podmínky, potom tam vzniká ten dobře známý maraton. Nicméně to jde pod úroveň našich potřeb, takže nemůžeme promrhat ani jedno jediné euro. Doufám, že to bude i stanovisko Evropského parlamentu. Co bych chtěl trochu obhájit, je další diapozitiv. Tady je určitá modernizace nebo velká míra modernizace, nicméně něco bylo ponecháno po těch bitvách mezi vlády, vládami, což je okruh 1a. Ten byl rozšířen, to myslím sdělil také pan předseda Barroso už v pondělí. A také ve výboru Šure se udělala prognóza na rok 2013, máte to ve svých vlastních tabulkách pravděpodobně. Nicméně rozšíření do roku 2013 podle výboru Šure bude ještě o inflaci, ale je to 125,6 potom, tedy jak se dohodly vlády. Dále náklady jsou patrné v oblasti soudržnosti, zemědělství a částečně také škrty v oblasti zemědělství a soudržnosti jsou dělány ze strany státu. Nicméně tím se nezohledňuje mezivládní dohoda. A poslední poznámka, která hovoří o skutečných potřebách, musíme mít eh, minimální proveditelnost tohoto rozpočtu. Co je důležité, je maximální flexibilita. Ta oblast flexibility byla stanovena v prohlášení komise u příležitosti vyjednávání a vyrovnání vlád. Zcela jistě je to oblast, o které mohu prohlásit, že bez flexibilního vedení těžko můžeme obstát. To znamená, když tam máme relativně malé objemy, tak nemůžeme o peníze přijít. Je to otázka převedení částek, otázka flexibility, ale není to o mandátu parlamentu. Mohu říci, že jménem těch, kteří jsou zodpovědní za provedení vůči příjemcům, flexibilita nebude zajišťovat proveditelnost rozpočtu. Já si myslím, že to je konec mé první oficiální prezentace a ještě jednou bych chtěl poděkovat za vaši trpělivost. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, budete si pak dát kávu nebo čaj. Děkuji pane komisaři. Takže dostáváme se do období, které bude nesmírně důležité. Nikdy dříve jsme neviděli čtyři předsedy těch největších politických frakcí v Evropském parlamentu, aby komunikovali s tiskem Eh, den po Evropské radě, aby jasně nezdělili ne. Nikdy jsme neviděli radu, která by takto snížila rozpočet na období sedmi let. Více letý je finanční rámec existuje od roku 1987. Do roku 1987 jsme nezažili situaci, kdy reálné výdaje reálné platby byly takové, že by se rozpočet snížil o 0,95 oproti HDP v Evropské unii. Takže podle našeho názoru Evropská rada porušila, říkám to jasně, porušila evropské smlouvy, konkrétně Lizabonskou smlouvu, protože to se uplatňuje už v roku 2009. Evropský parlament od 12. října roku 2012 2011 upozorňoval veškeré typy rad, Všeobecné rady, Evropské rady a ostatní orgány, čili všechny orgány, které mají legislativní pravomoci, že Lizabonská smlouva velice významně posílila pravomoci právě z hlediska rozpočtu a ročního rozpočtu. A máme k dispozici 48 stránek závěru rady, které naprosto odlížejí od existence Lisabonské smlouvy, berou v potaz konkrétní čísla a postup, tak jak tomu bylo dříve, a v podstatě stanoví v celé řadě oblastí, co bude konkrétním právním základem, který se bude uplatňovat po roce 2014 a jak bude vytvářen evropský rozpočet. To znamená, pro Evropský parlament je tento postup naprosto nepřijatelný. Musíme velice dobře pochopit, já to říkám a pan komisař to velice dobře ví, naše zasedání je otevřené, máme tady zástupce také rady, máme také eh, přítomné novináře, také je to k dispozici přímo přes internet, takže musíme si uvědomit, že stanovisko, které bylo přijato Evropskou radou a stanovisko Evropského parlamentu, eh, vstupuje do dvou střetů. Jednak je tady politický střet, rozpočtový a politický eh, rozpočet, což je významné, ale je to takový klasický střet. Co se týče konkrétních eh, částek, konkrétních čísel, financovaných do jednotlivých evropských politik a jak tyto částky budou rozděleny mezi jednotlivé politiky. To je tedy ten politický střed, nicméně tedy i institucionální střed. Evropská rada v podstatě udělala takový převrat, aspoň z právního hlediska. Je to sice mírovou cestou, nicméně i tak to byl určitý převrat, který znamená, že se chovali přesně tak, jak tomu bylo v minulosti. Nicméně je tady velký právní zvrat. Máme novou Evropskou smlouvu, funguje nám Lisabonská smlouva a obsah závěru dává pravomoci radě oproti parlamentu. V podstatě už v těchto závěrech jsou určité právní závěry a také došlo k zneužití rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu, protože když se podíváme na stropy, jednak v oblasti pladeb i závazků, tak eh, tyto stropy byly tak nízké, že vyjednávání ročních rozpočtů eh, bude k ničemu. Bude to v podstatě nulové jednání, nebude se hovořit o ničem. Takže to je stávající situace, ve které se nacházíme. To znamená, že strany Evropského parlamentu pochopitelně Evropský parlament je připraven vyjednávat tak, jak tomu bylo vždy i v minulosti, i když před námi byla vždy velice silná opozice, nicméně parlament není připraven se politicky vzdát, aniž by získal ekvivalentní ústupky. A z institucionální hlediska se nevzdáme pravomocí, které nám poskytuje Lisabonská smlouva. O to více a rád bych to připomněl, protože některým, někteří lidé na to zapomínají. Vím, že to není pan komisař, nicméně eh, někteří tedy by měli vědět, že z historického hlediska Toto odůvodnění musí být právě přeskoumena v roce 2013. Roku 1987 bylo řečeno, že víceletý rámec bude sedmiletý. Je to tedy sedm let a nyní se nacházíme v rámci vyjednávání a co bude rámcovým rozpočtem Evropské unie eh, na léta 2014 až 2020. Nicméně náš mandát vyprší během příštího roku Mandát Evropské komise také vyprší během roku. Většina komisařů odejde. Ze statistického hlediska většina Evropského parlamentu, tedy poslanců, také odejde, takže je tady řada lidí, kteří už nebudou obhajovat tyto zájmy. A Rád předsedy také ne, nemůžeme uh, obnovit. Takže pan předseda Rompoy nebude také obnovovat svůj mandát, nebude eh, zastávat tyto zájmy. Co se týče předešlých eh, období s ohledem na prosinec roku 2005, v podstatě máme tady pouze dva politiky, kteří přežili od té doby. Je to jednak kancelářka Merklová a potom zástupce vodství Lucemburku. Takže e, asi 27, bude nás 28 s Chorvatskem a nakonec tam budou e, tři, čtyři, možná nikdo z těch politiků, kteří se zavázali k těmto e, výhledům. Takže můžeme přijmout morální a politickou odpovědnost, že odejdeme, opustíme evropskou scénu a ponecháme našim následovníkům rozpočet, který se bude snižovat a zanecháme jim mnohem méně finančních prostředků, aby mohli financovat evropské politiky. Je to ohromný, velice významný rozpor a pan předseda von Rompuy velice správně vyzval všechny, aby se zhostili své odpovědnosti a parlament ano, přijímá tuto odpovědnost jak vůči radě, tak eh, komisi. Takže nyní, eh, co říkal pan komisář, bylo to velice jasné, já mu za to mnohokrát děkuji. Co tedy řekl o rozpočtu? Pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, nejdříve se podíváme na chronologii přijatých rozhodnutí. A také podíváme se na to, co je nám navrženo. V první řadě je to otázka Chorvatska, která se bude řešit úplně odděleně. Osobně mně to přijde velice rozumné. Druhá věc, pochopil jsem, a nebylo o tom mnoho řečeno, nicméně implicitně jsem pochopil, že v případě eh, rozpočtu eh, na rok 2012, toho opravného rozpočtu číslo 6, který musel najít prostředky eh, z eh, závazku ve výši 2,5 až 2,6 miliard, tak eh, Parlament i rada během následných eh, týdnů, maximálně do března, musíme přijmout opravný rozpočet, který bude obsahovat tu konkrétní částku v té výši 2006 miliard. Čili až budeme hlasovat o rozpočtu za rok 2012 a 2013, tak to musí být takzvané nové prostředky. A tak o tom hovořil pan předseda. A nikdo neoponoval v daném sále. Dále, naplňování rozpočtu na rok 2013. Pokud jsem vás dobře pochopil, pane komisaři, tak v běžných letech, abychom vzali v potaz potřeby neplánovaných věcí, věcí, které se často řeší pomocí transferů. Tak to se většinou řeší někdy na podzim, kdy si děláme jasnější představu o tom, jak se bude celkově naplňovat rozpočet eh, během roku. Kdy eh, se připravuje ten opravný rozpočet, tak aspoň to probíhalo v loňském roce. A v letošním roce si to představujete tak, a nebo tedy chcete i od nás slyšet, jak na to reagujeme, tak proto je důležité, aby náš zpravodaj i zpravodaj pro víceletý finanční rámec se vyjádřili k tomu, jak budeme dále vyjednávat o víceletém finančním rámci a zda by nebylo dobré sejít se kvůli opravnému rozpočtu a dospět k maximální částce a možná zajdu ještě kousek dál, než to, co říkal pan předseda, který vyžaduje určitou obezřetnost, tedy verbální obezřetnost, což celé jistě jako poslanci můžeme někdy využít. Možná bychom se měli pokusit podívat na to, zda potřebujeme, a to se zdá velice nepravdě, podobné, zda v tom rozpočtu na rok 2013 nepotřebujeme navýšení na platby k určitému stropu, kdy ten cíl, a to bych rád připomněl, by měl být takový, abychom mohli ukončit období 2007 až 2013, a to naprosto čistě, uzavřít toto období a přitom budeme vědět, že pochopitelně, že jsme nevyužili RAL do konce roku, ale budeme moci použít eh, částky neobvykle navýšené v rámci RAL, čili N plus 2, N plus 3, ty minulá, ta minulá období. Nicméně, jakoby si uděláme pořádek eh, a ta sněhová kole, která se na, nabalovala, se rozplyne potom se z toho stane malá sněhová koule, se kterou si mohou hrát děti. Takže to je otázka, kdy budete chtít slyšet názor od našich zpravodajů, od našich členů. Takže z chronologického hlediska bychom měli takto řešit víceletý finanční rámec. Ještě další dva body. Pane komisaři, před osmi dny jsem napsal panu předsedovi i vám, protože potřebujeme stejnou úroveň informací jako rada. A dnes nemáme tyto informace k dispozici. Už jsme se o tom bavili dopoledne a máme dva zpravodaje, kteří na tom také trvají a chtějí, abychom se k tomu vrátili právě s vámi dnes odpoledne. Proč? Pro... Velice Eh, dobře jste sledoval, eh, jak se o tom hovořilo v jednotlivých zemích, jak se o tom vyjadřoval tisk, média. Já sám jsem se účastnil ehm, no, prezentace francouzské vlády v Národním schromáždění a bylo trošku překvapivé, že v celé řadě zemí vlády v podstatě řekli, že co se týče velkých evropských politik, částky jsou takové, že jejich konkrétní země budou mít více finančních prostředků v následných letech. A když se podívám na těch 48 stránek závěru Evropské rady, tak nic, takového tam nečtu. Ty osobní dárky vánoční dárky bez jakéhokoliv odůvodnění, naprosto volně. Eh, se stávají naprosto běžnými, které jsou potom věnovány ne všem 27 zemím, ale asi 25 zemím. Takže dobře. Snažíme se vysvětlit si, z jakých podmínek to všechno probíhalo, legislativní výbor by měl stanovit, jaká jsou ta kritéria, která umožnila přidělení daných částek těm a těm zemím. Ale o tom nechci hovořit. Některé země říkají například v oblasti eh, společné zemědělské politiky jsem si jist, že dostanu to a to a tady ta částka se nám nesmě, sníží, ale sníží se ostatním. To je velice zajímavé. Zdá se to téměř eh, nemožné a nepředstavitelné, že členové vlády říkají něco, co v podstatě nemůže být pravda. Nechci nijak také pochybňovat eh, informace ze strany médií. Určitě jsou dobře informováni, ale jsem naprosto naivní a chtěl bych eh, říci, že tento fenomén má dvě možná vysvětlení. Buď tedy eh, ty závěry, které byly zveřejněny, tam eh, k tomu existuje nějaká příloha, něco navíc, něco neznámého, co vědí vlády a my to nevíme. Takže pochopitelně bychom o tom rádi měli informace. Nemůžeme mít eh, takový rozpočet, kde bude jeden rozpočet znám veřejnosti, ale bude tam ještě jeden vedlejší rozpočet tajný Eh, důvěrný, který se potom může objevit jenom na Wikileaks eh, a Evropská komise by nevěděla, o co jde. A nebo, a to si myslím, že je pravděpodobnější, kritéria o rozdělení, která jsou uvedena eh, v rámci těch 48 stran, v rámci těch velkých politik, povedou k tomu, že některé země, pro které jsou určité politiky prioritou, dostanou něco navíc. A jiné země dostanou navíc zase něco jiného. A tak dál, a tak dál. Ale to znamená dvě věci. Za prvé, že tato kritéria z právního hlediska spadají do našich legislativních pravomocí. To znamená, že legislativci musí vědět, proč tato kritéria a jakým způsobem byla vybrána a jak ty země byly takto obdařeny. Takže buď tedy je dáno k dispozici to, co bylo k dispozici a my bychom chtěli pochopit, jak to bylo rozděleno mezi eh, jednotlivé země. Výsledkem Rady 8. února bylo to, že chceme vidět, jak v tom novém systému podle Evropské rady každá země bude získávat peníze podle jednotlivých politik a také podle jednotlivých zdrojů a každá země bude přispívat tak, jak tomu bylo v minulosti. Víme, že je to pouze na tomto národním bilaterálním základě, tak tedy probíhala vyjednávání v rámci rady. Nebylo to tedy evropské vyjednávání, ale bylo to, je to výsledek 27 bilaterálních jednání. A těch 27 šéfů, když všichni byli spokojeni, tak potom pan eh, předseda Rompoy dospěl k závěru, že má jednomyslnost. Já to nechci kritizovat, asi to nemohlo probíhat jinak. Pokud tedy dospěl takové jednomyslnosti, výborně, ale co žádám? Žádám, abychom my měli k dispozici úplně stejné informace. Takže pan Předseda Van Rompuy přišel do Evropského parlamentu, já jsem s ním hovořil, také jsem ho žádal, aby nám předal daná čísla. Ta čísla šla nad rámec jeho pravomocí a řekl mi, abych se obrátil na Evropskou komisi. Eh, pane komisaři, chtěl bych vám ale říci, že nemůžeme vyjednávat o rozpočtu, pokud Evropský parlament nebude mít k dispozici stejnou míru informací jako členové vlád. Jedná se o diplomatické jednání, které proběhlo v tajnosti, byl tam protokol, který byl také tajný, ale týká se to rozpočtu. A tady to je skutečně jádro demokracie, jádro parlamentní demokracie. A můj poslední bod. Dobře, ta dohoda o víceletém rámci z právního hlediska obsahuje dva texty. Jednak nařízení o víceletém finančním rámci a také meziinstitucionální dohodu, která byla zachována eh, Lisabonskou smlouvou. Co se týče víceletého finančního rámce, známe postup, je tady jednomyslnost, potom eh, dohoda nebo souhlas většiny členů Evropského parlamentu. Co se týče jednomyslnosti, tak eh, to je podivná dohoda, protože navzdory tomu, co je uvedeno ve smlouvě, je to určitá dohoda, která se uzavírá mezi třemi institucemi. A v rámci meziinstitucionální dohody, která v podstatě má dávat určitá čísla, která zohledňují MFF, komise k tomu má také co říct, musí k tomu říct také své stanovisko. A Bismarck uvedl, že ve hře pěti musí hrát minimálně tři. Takže musíte vědět, kdo tedy hraje a že vaši, další partneři v té hře jsou také tedy parlament a rada. To jsou tedy poznámky, které jsem chtěl učinit. Nyní dám e, slovo zpravodajům a potom ostatním, kteří se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice poděkovat panu komisaři za to, že se dnes dostavil na naše jednání a že nám poskytl určité údaje o provádění rozpočtu v roce 2012 a také uvedl některé důležité údaje k rozpočtu na rok 2013. Pan komisař to řekl, je to jasné, že v průběhu roku 2013 budeme muset provést celou řadu úprav v rozpočtu. Budou technické povahy, například budou souviset se vstupem Chorvatska do Evropské unie a já naprosto sdílím váš názor. K tomu musíme přistupovat jako k samostatné záležitosti, protože má jiný politický charakter, jde o rozšíření Evropské unie. Musíme k tomu přistupovat tedy odděleně a dále, a to vyplývá i z údajů, které nám řekl pan eh, komisař. Potom to jsou ještě některé platby v roce 2013. A eh, co se týče nového víceletého finančního rámce, tak se do toho pouštíme s těžkou železnou koulí na noze. Parlament v souvislosti s rokem 2013 již upozorňoval na to, že budou velké problémy s prováděním eh, rozpočtu, protože tu jsou některé nevyřízené žádosti o platby. A když hovoříme o rozšíření. Potom pan komisař říká, že e, bude obtížné v zajistit cash flow v prvém pololetí roku 2013 a bude to ještě složitější v druhém pololetí. A e, když e, se podíváme na politiku soudržnosti a na porovnání s rokem 2012, dostaneme o 50,6 miliard navíc, a co je důležité, je 28,9 miliard a mezi tím je opravdu e, velká mezera, velká prote, propast mezi tím, co bychom měli mít a co e, máme. A je třeba vypracovat strategii, která nám umožní zareagovat na tuto situaci a pravděpodobně bude eh, nutné přistoupit k rozdělení této tématiky. Eh, pan eh, předseda Evropského parlamentu Schulz označil prostředky za nové čerstvé peníze, za neprovedené platby z předchozího roku. Ke konci roku se ty čísla, ty částky trochu e, snížily. Mělo by to být 2, miliony 600 tisíc eur. Podle e, výsledků dohody na nejvyšší úrovni e, by měly být určité signály. A potom máme ještě problémy s přidělenými platbami a já se nedomnívám, že to zvládneme. Jistě eh, rada to už ví, že potřebujeme eh, další přidělené prostředky pro platby, abychom mohli dodržet závazky, které jsme přijali, aby bylo možné provést platby v průběhu roku a musíme rozhodnout, zda tento první eh, doplňkový rozpočet aby se nezabýval jenom nesplněnými právními závazky, jak jsme je v loňském roce označili, nebude ještě vyšší, aby bylo možné zohlednit potřeby cash flow, aby bylo naší provádění rozpočtu, aby na konci roku se podařilo tu vel, to velké množství odbourat, ale to bude velice složité pro země, které sami mají rozpočtové problémy. Domnívám se, že tento parlament musí spolu s komisí posoudit možnost, jak by bylo možné začít dříve a nečekat až do října, a, eh, abychom předložili toto téma k projednání radě. A časové souvislosti se musí vést další jednání, které jsou nevyhnutelné, když jde o ostatní eh, témata. Jedna věc je víceletý finanční rámec, druhá eh, věc je provádění rozpočtu, ale jsou to samozřejmě oblasti úzce spjaté co se nám nepodaří v roce 2013, se bude převádět na léta následující. Děkuji. Pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych velice poděkovat panu komisaři Levandovskému za informace, které nám poskytl. A také bych rád připojil své otázky k těm otázkám, které vznesl Giovanni. Týká se to tohoto i příštího roku. Já se domnívám, že tu jsou znepokojivé tendence, pokud správně interpretují čísla, která prezentoval pan komisař. I v tom případě, že využijeme eh, ty marže, potom budeme mít ještě eh, sedm dalších miliard eh, nepro neprovedené platby navíc oproti loňskému roku. To znamená, i když e, nyní rada zaplatí 11 miliard, tak budeme mít 23 nebo 20 22 nebo 23 miliard e, dodatečných e, plateb. A Rada s tím nesouhlasí a potom budeme mít tedy 33 miliard neprovedených pladeb a to bude dvojnásobek výše loňského roku a já se domnívám, že to je znepokojivá tendence. Pan komisař se ptá, jak se díváme na platby. Jediná možnost je taková, že členské státy budou plnit své závazky. Pokud vidíte nějakou jinou možnost, můžete uvést něco jiného, tak možná si zasloužíte Nobelovu cenu za ekonomiku. Já tu vidím jediné prosté řešení. Buď e, neproplacené platby e, učiní členské státy, nebo ty platby nebudou zaplaceny a e, to se bude odrážet zpátky na ty členské státy a zažijeme to, co v loňském roce, když Evropská komise neplní své platby stropy, tak to eh, má dopady na národní rozpočty, které nemohou platit smluvní strany. A v rámci evropského semestru jsou penalizovány, sankcionovány členské státy komisí, eh, protože dosahují deficitu. To je politika, která podle mého názoru je dvojznačná ale to je, myslím, ten eh, nejjemnější výraz, který mohou použít. Jedná se skutečně o obrovský problém. Jedno možné řešení, které by mohlo nastat, a to, co jsme také navrhovali, ale já přiznávám, že e, se parlament na něm společně nedohodl, ale je to návrh rozpočtového výboru. Neměli bychom zohledňovat příspěvky do e, evropského rozpočtu jako e, součást výdajů, alespoň bychom neměli penalizovat členské státy, když nejsou provedené platby pro evropské instituce. Já vím, že eh, tento návrh má mnoho eh, kritiků, ale je to alespoň jeden přístup. Eh, nepenalizovat je, protože neprovádějí platby. A na druhé straně je to strukturální problém. Není to problém cash flow tohoto nebo příštího roku. Je to strukturální problém, který vznikl proto, že členské státy nebo alespoň některé nedbají na výši závazků, jenom se e, zabývají platbami a e, nedbají na stropy pladeb. Potřebujeme e, doplňující prostředky, abychom zaplatili účty, ale není to doplňující Eh, doplňkový rozpočet, to neznamená eh, vynakládat více, ale eh, v rámci dohody představitelů státu a vlád členských států. Já se domnívám, že to je pochybný přístup a než členské státy se budou snažit dále snižovat tato čísla v návrhu rozpočtu, komise bude přetrvávat tento problém, protože strukturální povahy jediný způsob, jak můžeme vyřešit tento strukturální problém, je e, e, zabývat se tou strukturou a proto hovoříme o flexibilitě během celého období, během několika let a to, co jste navrhovali na loňský rok, tři nástroje, a e, dva z těchto tří nástrojů e, se tím e, nezabývají, jak řešit RALS. M plus, N plus 2, N plus 3, to znamená, že budeme mít stejný problém až do roku 2021. Navrhuje se vynaložit 7%, abychom měli ještě dokonce méně prostředků, ale to neřeší problém často převádí stávající problémy na víceletý rámec. My potřebujeme lepší strukturu. Ta bude vycházet z toho, když tu máme závazky. Jistě ty platby jsou technická čísla, ale je, musí se to rozpočtovat v příspěvku členského státu a musí se to účelově e, vynakládat. A když to zač, leníme do směrnice, tak víte, jaký to eh, bude mít eh, problém směrnice o vlastních eh, prostředcích. Parlament vypracuje stanovisko, potom jde do rady a potom to ratifikují národní parlamenty. Domnívám se, že se dostaneme ku předu jenom v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci, když budeme řešit ten strukturální problém, tak aby se vyřešil. Ne nemůžeme to odkládat. Když eh, neprovedené platby z loňského roku oproti tomuto roku budeme odsouvat, nastane problém, eh, který se vymkne kontrole. Děkuji, pane zpravodaji. Paní Eger Adia Sabal. vice místo Paní místopředsedkyně. Jménem SAD. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. To, co chci říct nyní já, se ubírá stejným směrem eh, jako to, co již řekl Ivalio a Johnny, protože čísla, která jsou před námi, Eh, ratifikují víceméně to, co jsme již předvídali pro konec roku, eh, že eh, budeme mít skutečný problém s čísly. Já jsem provedla několik výpočtů, nevím, jestli jsem měla k dispozici stejná výchozí čísla jako vy, ale já také jsem dospěla k 11 mm, miliardám na maržích a nyní již máme deficit 16 miliard z loňského roku, takže nevím, jestli to Eh, takhle bude odpovídat. A k tomu ještě máme platby eh, a tady jsou ta čísla ještě pod eh, čísly komise 5 miliard, 16 miliard deficit, to je už 21, minus těch 11 miliard marže a zbývá 20 miliard pod čarou. To je problém. Jediný, jediný jediná možnost, jak to vyřešit, e, je navýšit horní hranice víceletého finančního rámce, jinak budeme mít v příštím roce opět deficit a budeme muset řešit stejné problémy jako dnes, protože e, v loňském roce zase nebyly problémy vyřešeny. Takže tady stoprocentně souhlasím s tím, co řekl Ivalio. Potřebujeme skutečné a strukturální řešení ale pokud jde o to samotné řešení, tak se od jeho přístupu trochu odchyluji, pokud jde o flexibilitu. Já se nedomnívám, že problém platební souvisí s nedostatečnou flexibilitou, ale s tím, že prostě rada nechce dát k dispozici finanční prostředky na vyrovnání účtu. Jestliže rada v roce 2010, 11 a 12 u plateb by byla u plateb eh, nasadila odpovídající čísla, pak bychom neměli tuto šlamastiku. A další problém je, pokud získáme tu flexibilitu, bude to jednodušší, budeme mít více nástrojů k dispozici. Ale rada si to nepřeje, takže můžeme získat maximum eh, nástrojů flexibility. Nic nám to nepomůže, nebude to nic platné, nechceli rada. Pokud je, jde o víceletý finanční rámec a návrh rady O tom jsme hovořili už dnes dopoledne a jsme velmi vzdáleni od návrhu tohoto parlamentu a také velmi vzdáleni od návrhu komise. Dnes dopoledne Katrin Trautmann ve svém příspěvku eh, uvedla něco správného a sice, že se nemůžeme eh, pouze spolehat na eh, flexibilitu a přeskum v polovině období, ale zejména na čísla, které získáme od rady. Pan předseda Lamassur také správně podotkl, že poprvé od rady zaznamenáváme krácení přes 30 miliard. A je to poprvé, je to absolutní premiéra. To znamená, že máme co dočinění se skutečným krácením, skutečnými škrty. A ta první bitva by měla být eh, svedena o číslech. Víme, že v radě eh, jsou nebo bývají problémy, když se zápolí o čísla, ale to není naše odpovědnost. Od zprávy ŠUR již dva roky hájíme tezi, že rozpočet EU musí být navýšen a to je nadále naše teze a krácení vůbec nemůžeme akceptovat, už vůbec ne. E, nyní musíme požadovat více flexibility, ale ne, abychom vyrovnali to krácení navržené radou. E, flexibilita nám tady nepomůže. Flexibilita by nám pomohla, kdybychom měli problém financování u například e, projektů projektu ITER anebo u plánu eh, Recovery. Tam potřebujeme flexibilitu, ale to jsou nepředvídané záležitosti a už vůbec ne programy, které jsme prováděli v uplynulých pěti, sedmi eh, letech eh, hodnocení v polovině období dobře, ale my přece zatím ještě nevíme, jak to bude probíhat za dva, tři, pět let jelikož neumíme předvídat budoucnost, nemůžeme takhle eh, předem hodnotit eh, úspěšnost. Další je zde celá řada premiérů, kteří eh, se stávajícího jednání nezúčastnil. Neměli bychom ztrácet ze zřetele horizont a samozřejmě ani flexibilitu, ale měli bychom začít u čísel víceletý finanční rámec je 90 dohody, tak jak stojí na stole. Pan Alfons jménem Zelených, děkuji. Na úvod bych chtěl říci, že mně přijde zajímavé, že v té prezentaci pana komisaře se spojila otázka rozpočtu na rok 2012 a víceletého finančního rámce, protože se jedná o dvě věci, které jsou časově spojené, ale zcela jistě jsou také spojeny jaksi principiálně. Dochází k politickému vývoji na půdě rady a podle mého názoru tam dochází k určitému zmražení politických názorů. Je to z historického hlediska poprvé, kdy vidíme recesi v rámci víceletého finančního rámce oproti předešlým rámcům a je to určitý indikátor, který je velice znepokojivý. A já se obávám, že ve světle této situace Evropský parlament buď bude povinen učinit politickou volbu, ne tedy pouze technickou volbu, ale politickou volbu, protože jak my, tak tedy hlavně komise je strážce eh, smluv, tak my jsme eh, strážci filozofie a dynamiky v rámci Evropské unie. Takže tady vidíme alternativu na třech úrovních. Buď tady parlament může být pasivní, což nebude. Já věřím, že bude bojovat za flexibilitu, která zohledňuje stávající situaci, také ve světle ukončeného rozpočtu za roku 2012, rozpočtu na eh, rok 2013, dále když se podíváme na platby a závazky v rámci budoucího finančního rámce. To znamená, budeme bojovat Eh, jako bychom bojovali za auto, které nemá motor. Není tady žádná marže, abychom mohli zajistit flexibilitu v takovýchto rozpočtových omezeních. Podobně také ta střednědobá revize. Budeme dělat revizi čeho? Jakou manevrovací marži tam budeme mít? Jaké možnosti? Já se obávám, že se dostáváme do takového tunelu víceletého rámce a z tohoto tunelu těžko vyjedeme. Musíme za to bojovat. Eh, obávám se ovšem možné pasivity. Čili budeme mít eh, bojovný parlament a je dobré, abychom uplatnili pravomoci, které máme v rámci Lisabonské smlouvy, kterou všem máme v rámci víceletého finančního rámce. Musíme tedy oživit eh, evropský projekt, musíme vyřešit eh, tuto vysoce negativní situaci, protože je to 40 stránek a zdá se, jako kdyby nezbývalo nic k diskusi. V podstatě tam už je to všechno řečeno, vysvětleno a vypadá to, kdybychom chtěli něco víc, eh, tak bychom zrušili tu rovnováhu, nezajistili bychom toho evropského ducha a to vše by nemělo být spochybňováno, protože tady sehrává parlament rozhodující úlohu a musíme vzít v potaz, že Evropský parlament má tady možnost i odmítnout tento víceletý rámec. Dobře, tak to je stanovisko zelených a nyní má slovo pan Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři za eh, jasné vysvětlení. Nevím, jestli bude souhlasit s mou analýzou, ale myslím, že se ocitáme ve velmi podivné situaci. Komise je nucená členskými státy, aby měla vyrovnaný rozpočet napřed 3%, pak eh, vyrovnaný rozpočet členské státy nutí komisi, aby aby se o to snažila a deficit je součástí rozpočtového řízení v Evropské unii. To nikdy eh, nebylo předtím. Předseda parlamentu čas od, čas, eh, od času říká, že to není v souladu s, eh, se smlouvou. Souhlasí s ním komise, že to je porušení smlouvy. Nacházíme se v právní situaci, kdy své volně, respektive úmyslně dopouštíme roz, deficit, byť, byť smlouva říká, že deficit existovat nesmí. Jak to vysvětlit? Dále příslip nových finančních prostředků. Je komisař optimistický, že rada dodrží tu dohodu, která byla učiněna v rámci plenárky, protože my na to spoléháme, očekáváme to, ale moje zkušenost je taková, že rada nevždy dodržuje své přísliby. Co si myslí pan komisař o tom a jak dalece je optimistický? v této věci. Jeden z receptů, který eh, nabízíte, pane komisaři, eh, na řešení problému? Flexibilita, vyhnutí se platební krize, krizi a tak dále. S tím souhlasím, ale já my, vy jste řekl také, že jedno řešení je rozšířit pravidlo N plus 2 na pravidlo N plus 3 pro všechny instituce. Jak by to mělo pomoci vyřešit eh, situaci? To pouze oddaluje problém a eh, prohlubuje jej. Děkuji. De N plus 2 N plus 3. Ten přechod z pravidla N plus 2 na N plus 3 zvyšuje velikost eh, RAL, nicméně mění svoji formu. Ano, tak to se můžeme na tom shodnout. Je to estetická operace. Salvador Garriga. Děkuji, pane předsedo. Když Hovoříme o rozšíření pravidla N plus 2 na N plus 3. Tak já nevím. Nevím, jak se k tomu mám postavit. Někteří se k tomu vyjádřili už naprosto jasně, ale já bych byl rád, kdyby nám nejprve komise předložila obecná čísla. A jinak nedovedu posoudit, jaký dopad má toto pravidlo N plus 3, protože v každém legislativním období vypracovává parlament svůj vlastní finanční výhled a já se domnívám, že naším úkolem je ukončit tento mandát, eh, pokud možnost co nejlepší finanční dohodou v rámci stávajících poměrů. A parlament, který bude zvolen v roce 2014, potom musí dodržet to, co je v jeho odpovědnosti. To je, myslím, jasné a před námi stojí tato odpovědnost. 27 členských států se dohodlo, i když tato dohoda z finančního hlediska vůbec není uspokojivá, co se týče předpovědí komise a parlamentu, ale opakuji ještě jednou, taková je realita. když se jedna evropská instituce na tom rozhodla, tak toto rozhodnutí je stejně legitimní. Stejně jako dnes dopoledne říkám, máme dvě možnosti. Buď toto rozhodnutí vrátíme radě a vypracujeme svůj vlastní návrh, nebo budeme pokračovat e, ve vyjednávání. To vyjednávání se může týkat čísel, nebo to můžeme celé e, rozdrobit, nebo dospějeme k interinstitucionální dohodě a to by podle mého názoru bylo nejjednodušší řešení, když není možné navýšit stropy pokud chceme dosáhnout změn čísel, i to rozšíření flexibility zde zaznělo. Myslím, že v parlamentu jsme vždy obhajovali myšlenku flexibility a předseda komise Barroso na konferenci předsedů v pondělí také řekl, že se na to dívá vstřícně na eh, eh, rozšíření té flexibility, jak jsme to navrhovali ve výboru Šure od té doby, co v červnu 2011 eh, přednesl výbor šure svou zprávu na plénu, ale mimo jiné jsme také navrhovali, že potřebujeme flexibilitu při sestavování rozpočtu vzhledem k maržím, které máme u pladeb a také jsme řekli, že potřebujeme mnohem větší flexibilitu u okruhů, které se týkají týkají výdajů. Musíme tedy eh, trvat na té flexibilitě. Ta eh, je velice důležitá, nezávisle na tom, o jaké objemy se eh, jedná nehledě na tom, jaká čísla zatím stojí, když ty okruhy výdajů se objemově zmenší, potom je flexibilita ještě důležitější a domnívám se, že to by mělo patřit k našim úkolům. Chtěl bych ještě jednou velice srdečně poděkovat panu komisaři Levandovskému, protože e, z části e, také navázal na doporučení rozpočtového výboru. Doporučení, e, které byla vydána po tom stroskotání jednání bylo to v listopadu 2011 a tenkrát bylo řečeno, že je snaha zachránit postup tím, že se bude pokud možno odkládat rozhodnutí o číslech. Teď došlo k určitému zlepšení oproti listopadu 2011. Čísla, která jste nyní předložili a požadujete zpětnou vazbu. Chcete slyšet, co chceme udělat s tím doplněním rozpočtu? Chcete znát názor politických skupin? A ten doplňkový eh, rozpočet pro Chorvatsko musí být oddělen, protože chudáci Chorvati za naše problémy s eh, čísly nemohou. A potom jde tedy o otázku, co má být začleněno do toho doplňkového rozpočtu. 2,6 miliard euro zde zaznělo. E, to jsou platby jako jeden návrh anebo vyšší částka. Pro mě jakožto poslance je důležité, abychom eh, to, co chceme učinit, uskutečnili během období mezi březnem a květnem. Proč v této době? Protože chceme otestovat dobrou vůli eh, rady, eh, že se chce dohodnout s parlamentem. Pokud nebude chtět dodržet tyto přísliby, potom eh, to ohrozí i důvěryhodnost rady. A jinak bych chtěl vědět, co se může tedy do tohoto doplňkového rozpočtu všechno zahrnout Čím dříve, tím lépe pro důvěryhodnost a také tím lépe pro cash flow a finanční plánování členských států, které eh, mají čekat až do října eh, na čísla z toho doplňkového rozpočtu. Proto doporučuji, aby se první doplňkový rozpočet připravil v březnu a v květnu a obsahoval vyšší, eh, člán, vyšší sumu. Děkuji, Jutta Hauk. Děkuji člověk se vždy kloní k tomu reagovat i na eh, kolegy, ale já bych se omezila na tři body. Za prvé, na vámi eh, nadnesenou tabulku, za druhé trochu na decentralizované agentury a za třetí na rozpočet 2012. K tabulce. Ta tabulka, tato tabulka o které pan komisař hovořil, je zavádějící. My ve výboru šurej jsme nikdy nevyhotovili tabulku rozdělenou na jednotlivé kategorie a podkategorie. My jsme eh, sformulovali velmi mnoho paragrafů a v těch paragrafech jsme vyjádřili, co chceme. A nikdy nebyla řeč o tom, že bychom chtěli minimálně o 5 eh, více nad strop roku 2014 eh, a to eh, rozděleno na jednotlivé kategorie. Právě naopak, my jsme velmi řádně vysvětlili, že jak regionální strukturální politiku, tak i zemědělskou politiku s odpovídajícími reformami chceme zmrazit se sumou stávajícího finančního rámce, což neznamená nic, že těch, než těch, než, že těch našich 5% plus, kdokoliv už tu tabulku eh, vytvořil, mus, měl zvýšit kategorii konkurenceschopnost, eh, dále občanství, to nám bylo také jasné, že tam patří víc peněz a pak kategorie čtyři všechny eh, naše eh, závazky, které už platí více než desetiletí vůči třetím zemím. To jsme chtěli naplňovat. Takže tato tabulka asi byla zhotovena někým v sekretariátu Ale naše požadavky, které jsme e, e, měli, byly jiné a chtěla bych, aby ta tabulka byla poopravena. Za druhé, decentralizované agentury. To je e, zcela správné, co je tady na té průsvice uvedeno, že Samozřejmě musíme napřed počkat na kompromis a jak to bude potom rozděleno na jednotlivé kategorie. A poté bude muset být obnovena i meziinstitucionální dohoda a já se domnívám, že samozřejmě bychom opět měli mít jakýsi paragraf 47, možná to bude mít jiné číslo, ale ten obsah toho paragrafu 47, ano, a jako účelem eh, eh, musí, eh, musíme, jako účel musíme stanovit, že um, úkoly agent struktury s e, musí být v souladu s jejich rozpočty, s jejich příslušnými rozpočty. proč to říkám? My víme, že ty finanční archy jsou e, vytvořené komisí na návrh komise. To je dobře. A pak přijde zákonodárce, parlament a rada. kteří se snaží vyhovět svým potřebám několikanásobně eh, v některých případech. Nic jiného neexistuje. Existuje tady celá škála úkolů a ta se stále prodlužuje, zvětšuje. A to znamená, že v podstatě hned po závěru legislativního procesu by eh, ten finanční seznam měl být upraven, ale není obvykle, není. A my pak máme ty potíže eh, během ročního rozpočtového procesu eh, v důsledku toho. To bych chtěla zdůraznit, že musíme brát v potaz, že E, výdaje agentur musí být a musíme my uvést do souladu e, s jejich úkoly. Za třetí, rozpočet 2012. E, už v loni jsem po celou dobu říkala, že to považuji za porušení práva a stále jsem toho názoru že to vlastně takto dál nejde. A stále se táží, jak vyvinout tlak na radu, jak vyvinout tlak na vlády členských států, aby pochopili, že se nechovali dobře řekněme to takto mírně. A snažila jsem se zjistit, kdo jsou vlastně ti příjemci subvencí. A je to tak, jak říká Ivalio Kalfin, že rozpočty členských států pak musí vykrýt neuhrazené faktury komise. Zjistila jsem, že v Německu tomu tak vůbec není ani spolkový rozpočet, ani rozpočty eh, jednotlivých zemí, to znamená tam, kde jsou ty prostředky na EFRE a ESF spravovány, by tím museli trpět. Vůbec ne, protože nositele projektů se obracejí na Eh, banky, investiční nebo jakékoliv jiné, jak se jmenují, na tom nezáleží, ehm, ale jsou to jednotlivé zemské banky, které poskytují zálohové platby, předběžné financování. Já jsem zjistil, dokonce našla nositele takového projektu, který mi toto napsal a vysvětlil a řekl, my bychom zkrachovali, kdybychom ty peníze nedostali je to jedna konkrétní společnost, která není schopna provést závěrečné vyúčtování a investiční banka říká, e, děkujeme, bohužel nemůžeme vám nic dát, protože my ty peníze nedostaneme. Za druhé, e, finanční, e, jedná se o finanční příspěvek na tři roky. Eh, jedná se o projekt Evropského sociálního fondu eh, projekt je spravován eh, spolkem a rovněž příslušná banka není schopna a ochotna platit. A nyní nositelé těch projektů se táží, jak to vše máme chápat, kdy můžeme počítat s tím, že prostředky Evropského sociálního fondu budou uvolněny Možná, že bych se měla pokusit zmobilizovat všechny nositele projektů s eh, nezaplacenými eh, fakturami a eh, popohnat je na krk příslušným vládám. Jinak skutečně nevím, co dělat. Moje otázka navazuje na otázku Salvadorovu. A sice, kdy obdržíme opravný rozpočet a o jakou částku půjde? pokud opět začneme těch 2,9, eh, to považuji za naprosto, naprosto mm, eh, směšné. Pokud znovu začneme eh, trochažit, tak je to nemožné. Pane komisaři, vy jste řekl, že určitě eh, eh, nebudete postupovat salámovou taktikou. Pokud ne, tak prosím o celý salám nebo klobásu, ale možná, že z toho stejně bude jen suchý chléb, ale pokud ano, tak celý chléb a ne jenom jednotlivé krajíčky. Já eh, si myslím, že musíme přinutit radu, aby se přiznala ke své pravdě a barvě. My máme podpisy předsednictví rady, předsedy komise a našeho předsedy. Přece by to muselo být dílo ďábla, kdybychom nebyli schopni v březnu vidět napřed opravný rozpočet a pak v květnu jej i schválit. Rozpočet, který nám, respektive vás, umožní všechny faktury uh, uhradit. Děkuji, Juto. Poslední řečník před eh, tedy končením toho salámu. Bakalau. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Otázka rozpočtového deficitu je otázkou, která je vlastně ilegální, protože představuje porušení smluv a vytváří nepříjemnou eh, pozici pro všechny, zejména pro komisi jakožto strážkyni smluv, ale je tu určitý nedostatek u Evropského fondu Solidarity. Máme deficit rozpočtu a kdo tedy eh, nedostane ty peníze, jsou to regiony, jsou to subjekty, a národní rozpočty, ty nesmí být eh, deficitní, ty se musí snažit své deficity snižovat. Dobře, a když máme deficit, tak je to dáno tím, že ti, kteří mají platit, neplatí. A to má zase dopady na národní rozpočty. Několik slov ke koncepci víceletého plánování. My sledujeme vždy platby na e, následující rok, to znamená, že rozpočet e, roku 2014 bude hradit e, závazky z předchozího roku. To znamená, že tímto způsobem vlastně snižujeme finanční plánování na období 2014 až 2020. A to je politický problém, který musíme vyřešit Jaká řešení se nabízejí, protože eh, návrh komise by měl vést eh, k tomu, abychom se zbavili těchto problémů, problémů s platbami, protože je situace potom málo věrohodná. A potom mám ještě jednu otázku. S eh, rada stanovuje částky pro eh, víceletý finanční rámec, ale potom máme strategii 2020 a eh, cíle, které jsou s tím zpěté. A je možné dosáhnout těchto cílů s těmi částkami, které jsou stanoveny v rámci víceletého finančního finančního rámce? Pokud ne, tak nemůžeme přijmout tuto strategii a musíme říci radě s těmito částkami nelze dosáhnout těch cílů eh, v roce 2020. To by bylo nutné také snížit ty cíle. Dále otázka flexibility. Je možné eh, posílit nástroje flexibility 400 milionů eur ročně byla částka, o které se hovořilo a je to částka, kterou bychom se měli zabývat. Uvidíme, zda to není takový doplněk rozpočtu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, pane komisaři. Obdržel jste řadu Eh, dotazů a nejste sice rukojmí, ale překročili jsme tady naši dobu a doufám, že můžete odpovědět. Ano, je to skutečně významná výměna názorů, z obsahového hlediska důležitá. Co je důležité, že tady jsou určité politické výhrady a chtěl bych zdůraznit to slovo výhrady. Tyto výhrady eh, zdůraznil na začátku už pan Alan Lamassur. Zcela jistě a správně řekl, že to, co je obvyklé, je určitý rozpor mezi parlamentem a radou, co se týče objemů, ale tentokrát dochází, zdá se, k porušení smlouvy. Já si myslím, že to jsou příliš silná slova, protože já si pamatuji zkušenost z roku 2005 a 2006. Myslím, že co se týče postupu, tentokrát eh, se parlament zapojil dříve, než měl. To znamená, byl to určitý model, rotujícího předsednictví, byli to tehdy Poláci, Maďaři a snažili se co možná nejdříve zapojit eh, do diskusí parlament, aby mohli tedy se vyslovit k návrhům, které padly na samitu hlav států a vlád. V bodě 6 se jasně uvádí, že to je mandát, který otevírá cestu k vyjednávání s Evropským parlamentem. Myslím si, že se nejedná o porušení smluv, smluv v tomto smyslu. Spíše to model vyjednávání, který je odlišný od toho, eh, co bylo v roce 2005-2006. Zdá se, že eh, tady vzniká určité stanovisko již předem k tomu, co by mělo být projednáno v rámci spolu rozhodování. A další věc je otázka kvality pravidel v oblasti soudržnosti, výzkumu, vývoje, zemědělství, také makroekonomická podměnost, ozelenění a všechny tyto prvky, otázka modernizace rozpočtu, že by to vše mělo být zavedeno do legislativy, protože jinak to nebude fungovat, nebude to platit a zde musí se hrát svoji úlohu Evropský parlament. To bylo jasně řečeno, je to otevřené a možná ty určité dárky byly skutečně jediným možným způsobem, jak dospět k jednomyslnosti, ale bylo to transparentní, zveřejněné. A jaká jsou pravidla hry? To se musí zavést do legislativy, protože to jinak nebude existovat, fungovat. Takže tady musí se hrát velice důležitou úlohu parlament. Jan Mulder a také to byla poznámka pana Fernandeze, hovořil o tom jiném úhlu z neužití nebo porušení, a to je otázka deficitu. Když si přečtete smlouvu, myslím si, že to je článek 310, je to zakotveno ve smlouvě, že nemůžeme investovat více, než přijmeme. Takže z principu musí existovat rovnováha a to bylo porušeno, protože i soukromé domácnosti se mohou obrátit na banku a půjčit si. A my nemůžeme půjčovat. Nemůžeme vytvořit takovýto deficit, protože tady je určitá právní odpovědnost. Můžeme mít dluh, je to takové no, nový termín, otázka strukturálního deficitu. A když si to přečtete, tak takto je to uvedeno ve smlouvě. Porušili bychom smlouvu, a téměř vždy jsme eh, téměř eh, v té pozici porušení, kdybychom neměli článek 323, kde se uvádí, že Rada i parlament musí ujistit, že Evropská unie může naplnit své právní povinnosti. To by bylo skutečné porušení smlouvy. Díky tomuto opravnému rozpočtu číslo 6 z loňského roku se nám podařilo implementovat to, co bylo nezbytné. Tedy naplnit pozastavené platby, vyřešit určité převisy, nicméně jsme neporušili smlouvu. Došlo k určitým prodlevám, ale ne k porušení smlouvy. A celá řada z vás ví, jaká byla ta skutečná cena. Paní Tahauk, pan Kalfin, není to otázka pouze věrohodnosti, je to cena pro Členské státy žádají proplacení. Například eh, jsou tady jasné ekonomické náklady, není to pouze otázka důvěryhodnosti, nicméně ty další pojmy a definice, co to znamená porušení a co není porušení. Ta osobní poznámka Elena byla, že musíme být důvěrohodní z hlediska budoucích rozpočtů, protože my vlastně zmizíme, ale pamatuj si, že v letech 2005-2006 vidím tady zase paní Jensen, paní Haup, pana Alana Lamasura, pana Jana Muldara, pana Reimera Begeho. Takže vidím, že se mnou opět jednáte za parlament, takže eh, celá řada z vás je také dobrá k recyklaci, dá se říct. Záleží ovšem na našich voličích, říká pan předseda. Nicméně je tady určitá míra osobního pokračování, takže teď jenom se vracím k té osobní poznámce, kterou řekl Alan. Ten skutečný problém, a to je opravdu závažná diskuse, která probíhá v parlamentu, je to otázka transparentnosti. Zní to dobře, pochopitelně víte, že národní delegace přicházejí Eh, vybaveni takzvanými kalkulátory. A nejen, že poukazují na to, co obdrželi, ale také poukazují na pravidla a také poukazují na to, co se právě rozdalo. A na radě všem těmto jednotlivým delegacím byla zdorazena otázka rozvoje venkova. Takže ty delegace ovšem dostaly informace o tom, jaké prostředky obdržely ty jiné delegace. Dělalo se to individuálně. Takže musí tady být otázka nediskriminace. Komise a vidím to jako závažný problém, musí tato čísla zveřejnit. A pokud Evropský parlament a zcela správně si myslí, aspoň tak, jak to říkal pan Dol, když probíhala eh, vyjednávání, že to je takové to handrkování, handlování, tak eh, bychom se měli dostat na parlamentní úroveň. To je strategie parlamentu. Co je nesmírně důležité, co je přidaná hodnota, pamatuj se na poslední vyjednávání, kdy se hovořilo o objemech pro Erasmus. To je ta evropská dimenze, která je viditelná, ale je to ten jediný politický orgán, který eh, bojuje za evropskou dimenzi. Ano, je tady určitá míra handlování na úrovni jednotlivých vlád. To je v povaze takovýchto vyjednávání, takže to je má Odpověď, když asi ne plně uspokojivá, eh, když žádáte transparentnost. Neposkytujeme čísla. Na základě propočtu si to každý může vypočítat sám, na základě pravidel, na základě těch jednotlivých dárků a ten jedi, ta jediná výjimka byla oblast rozvoj venkova, kde se informace sdělovaly individuálně jednotlivým delegacím. Skutečný problém, který byl eh, zdůrazněn celou řadou poslanců, pan Gariga, eh, paní Haugen, různí eh, kolegové se zmínili o tom, jak vlastně neotrávit tu budoucnost a jak ji nezatížit tím dědictvím těch minulých rozpočtů. A máte pravdu, že máme malý opravný rozpočet, kdy máte prohlášení za minulý rok. Měl by to být postupný proces jednotlivých kroků. Je to 2 plus 6, když eh, Chorvatsko, když potom vznikl ten rozpočet Velkého třesku na základě těch tvrdých čísel, tak jak tomu bylo v loňském roce skutečně ta tvrdá čísla. Musíme se podívat, co je k dispozici, jaké jsou ještě neproplacené nároky a žádosti. To je otázka Polska, Španělska a tak dále, kteří chtějí dostat ještě to proplacení. Toto je asi výjimečný rok a není to úplně strategie pro letošní rok. Musíme se podívat na to, co je jasně známo členským státům. Máme tady ohromné převisy a začínáme propočítat, pro, propočítávat, jak se popasovat s tou marží těch 11 miliard euro. Pochopitelně tam máme i další částky, ten rok 2013 je velice obtížný, co se týče toho pravidla N plus 2, N plus 3, takže tady vzniká velký problém těchto zrušených závazků. Nicméně není to zas tak dramatické, pokud budeme mít plnou marži v roce 2013. Ta důležitá podmínka je, že nesmíme promrhat tuto marži roku 2013. Musíme vytvořit co možná nejlepší metodologii, jak získat tu kýženou situaci a to je spíše otázka politické povahy než eh, ekonomických propočtů. Zavádíme RAL. Není to ani tak otázka propadu mezi platbami a závazky. Máme statistiky a vidíme tam rozdíl mezi závazky a platbami v roce 2017, dále 2013, potom to srovnáme s rokem 2020, čili ten rozdíl není zase tak velký. Je to 0,5, je to možná o něco vyšší, ale podle mých odhadů bychom měli mít menší objem RAL do roku 2020. Mělo by se to blížit k 200, když to je stále hodně, mělo by to být asi 200 miliard euro, ale mělo by to být o něco méně než koncem letošního roku, když se podíváme na profily pladeb a závazků na letošní rok. Ale tady je ten skutečný problém. Není to strukturální deficit, je to otázka pohledávek nebo spíše závazků, eh, zadluženosti a vytváříme deficity, které si nemůžeme dovolit. Nemůžeme se pak eh, obrátit na banky, na kapitálové trhy. Musíme mít rozpočet, který musí být vyvážený. To znamená, že výdaje se musí rovnat příjmům a ještě další bod. Mám ještě, myslím, minutku. Další bod, eh, který zazněl, je otázka flexibility zda to má nějaký smysl nebo ne. Někteří z vás jsou skeptičtí, zda tedy flexibilita je tím řešením. Pan Gariga Připomenu, že to bylo stanovisko ve výboru Šure, že se tam právě hovořilo hodně o flexibilitě. Bylo by dobré znát, Eh, zda ta flexibilita, kterou jsme poukázali na tom posledním diapozitivu, kde tam byl strop na rok 2013, kde tam došlo k eh, určitému převedení marží do dalších roků, by byla eh, tedy o 15 miliard větší. Takže je důležité, abychom nepromarnili ani jedno euro, co by mohlo být úrovní pladeb v budoucnosti. A pokud se podíváme na prováděné rozpočty v letech 2007 až 2013 a pokud se podíváme na dohodu mezi vládami, pokud přidáme flexibilitu, tak to není dramatické, ale je tady důležitá podmínka. To znamená, že budeme mít plnou flexibilitu, protože jinak mohu říci, že ten budoucí komisař pro rozpočet nebude mít eh, před sebou nic eh, příjemného to je otázka flexibility. A to byl také dotaz pana Alfonzio. Co se týče dotazů ze strany paní Hauk, jak tedy naplňovat rozpočet, to byl také dotaz pana Muldera. Já jsem tedy optimistou, co se týče těch nových finančních prostředků. Těž, nebo lehce přesvědčíte radu, když ukážete tvrdá čísla, ale pokud budeme čekat do konce října, tak myslím si, že v tomto výjimečném roce bychom měli postupovat mnohem rychleji, měli bychom rychle poukázat na skutečné eh, potřeby a také budovat určité rezervy. Nespolehat pouze na to, co nám zbyde v rozpočtu, ale měli bychom také budovat určité eh, rezervní prostředky. Bude to důležité v letošním roce a v letošním roce bychom měli tuto práci urychlit. A neměli bychom eh, najednou se dostat do nečekané situace, kdy bychom opět zatížili ty budoucí finanční perspektivy našimi dluhy a problémy z minulosti. Děkuji, pane komisaři, pouze dvě poznámky. Chápeme, že v případě opravného rozpočtu číslo 6 jste nám předložili návrh za rok 2012 velice rychle. Ano, O tom se hovoří a celá řada z vás poukazuje na to, že chcete spíše ten velký třesk, ne tedy 2,6, ale větší rozpočet, který bude poukazovat na skutečné nedostatky, na ty potřeby. Nicméně dnes jsem chtěl slyšet také vaše názory, poznamenal jsem si to, co říkali zpravodajové a další stanoviska, ale Nemělo by to být tou salámovou technikou, měl by to být eh, bušt v celku. Dovolte mi, abych eh, zdůraznil, že jsou to dva různé problémy. A tady se vracím k tomu, co říkal pan předseda Šulc. Bylo to jasně řečeno po dlouhém vyjednávání interním v rámci parlamentu. Co se týče rozpočtu na rok 2013, tak ten je spojen s opravným rozpočtem číslo 6 za rok 2012. Pokud veme v úvahu, že rozpočet 2012 dostane nové finanční prostředky začátkem letošního roku. Takže pokud v tom návrhu uvádíte, že 15. třetí budeme mít eh, k dispozici eh, až 6 miliard, tak uvidíme. Ale pozor, protože tady eh, pan předseda Schulz se to nenechá vymluvit. Co je důležité? Evropský parlament a náš výbor znesou jasné požadavky, také řeknou, proč je to zapotřebí, tak eh, to budeme také velice pečlivě zkoumat. Máte pravdu a s tím souhlasíme, že úloha v rámci vyjednávání, když srovnáme pozici parlamentu a rady, Eh, v rámci eh, toho rozpočtu je taková, že členské státy platí eh, příspěvky. To je pravda, nicméně každý poslanec v podstatě dostává telefonáty jednak z hlavního města od dalších zástupců, kteří nás informují, že mají konkrétní čísla, ale nechtějí říct, aby nám je někdo záviděl a upozorňují nás, že pokud se postaví a budou kritizovat to, co vyhrála naše země, tak, budou tak nebudeme správnými občany. Takže oni využívají informací, které mají k dispozici oni a které nemáme k dispozici my. Takže musíme si uvědomit, že jsme na prostých temnotách a Evropský eh, parlament potom požádá o eh, také důvěrnost a tajnost a budeme tajně ovšem hlasovat. Takže to není přijatelné. Naopak musíme zajistit plnou transparentnost. Všechna čísla, která jsou k dispozici, musí být k dispozici. A pokud ne, tak musí být jasně propočitatelná. To znamená, všichni musí mít k dispozici stejné informace, jak v oblasti politik, tak v oblasti jednotlivých členských států. To, co dohodla Evropská rada 8. února. A jinak Evropská komise eh, nám musí také říci, to je, o čem jsme jednali. To je převod na jednotlivé země, to je převod závěru rady a to ostatní je nehraje žádnou úlohu. V podstatě to spadá do odpovědnosti několiko jiného, ale Evropská komise to nebude interpretovat a nebude se k tomu vyjadřovat. Dobře, děkuji, my vás teď propustíme, já také se propustím a požádám paní Jutuhauk, aby se ujala předsednického křesla. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat, abychom nemuseli přetahovat stanovený čas. Budeme pokračovat hlasováním. Ale je třeba, když budeme mít hlasovací karty, protože budeme moci postupovat rychleji, το τέξι της γειτονιάς μου. Ah, okay. All Meyer wants a moral amendment. Um, okay. Liebe Monika, liebe... Milá Moniko, milá Ano, teď už nebudeme diskutovat, budeme hlasovat. Budeme hlasovat o pokynech pro příští rok. Zda obstojí, no to uvidíme. Jak daleko se s nimi dostaneme? K odstavci 1. Pozměňovací návrh 5. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Tři, čtyři, čtyři, Dobře. Kdo je proti? Většina. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Ano, je tu ústní pozměňovací návrh. Je to uvedeno v textu Je to ústní pozměňovací návrh 4. Týká se to závěru Rady z 8. února víceletého finančního rámce a v případě, že Evropský parlament nesouhlasil ještě s MMF, tak eh, že je třeba předložit návrh k víceletému eh, finančnímu eh, rámci 2014 a o opírat se o článek 304 smlouvy. To je tedy ten ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Čtyři. Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. 7, 8, 9, 10 odpadají a dále e, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Musíme to okamžitě elektronicky ověřit. Juta rád nemají karty, tedy ještě další hlasy jsou proti, hned to spočítáme. Všichni hlasovali. Já jsem pořád ještě připojen analogově. Äh, äh, ještě tři, kteří nemají äh, kartu, ty jsou také proti, takže návrh byl zamítnut. Odstavec 2, pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 13 je slučitelný s návrhem 12. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 16. Po dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také byla přijata. 17. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Richard. Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. 22 také s ústním pozměňovacím návrhem, který máme také k dispozici písemně. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato? Devatenáct a máme tu ještě druhou část jako doplněk ke kompromisu. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Dále hlasujeme o kompromisu 2, kde je pro, proti, zdržel se. Návrh byl přijat. Odstavec 6 k pozměňovacímu návrhu 29. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tento návrh je slučitelný, dobře, 33 odpadá, ale pozměňovací návrh 32. Ten je slučitelný. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl zamítnut. 33 odpadá a teď kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Dostáváme se k odstavci 8 a k pozměňovacímu návrhu 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 41. Odpadá? Ne, ne. 39 nebyl přijat, alespoň tak to mám ve svém seznamu. Hlasujeme o 41, kde je pro? Proti? Zdržel se? Výjimečně proti eh, zpravodajce. Eh, návrh byl přijat. Odstavec 9. Pozměňovací návrh 42. Ano, s ústním pozměňovacím návrhem všechno to máme v seznamu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Kompromis číslo 5. Má dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Teď se dostáváme k návrhu 52. 11a, nový pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 53, odstavec 12 jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 6. A dvě části, ano, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? držel se? Přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijata. Obě části byly přijaty. Dostáváme se ke kompromisu číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme k odstavci 15 a pozměňovacímu návrhu 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 pro, proti, zdržel se. Návrh byl zamítnut. Návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Návrh 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Odstavec 16, pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. 69. Kdo je pro? Jako doplnění tohoto odstavce. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. 71. Kdo je pro? Ne, tento návrh odpadá. To je pravda. 72. Monika Holmajer má ústní změnu. Děkuji, paní předsedkyně. Tady se objevila chyba a bylo to nesrozumitelné. Slůvko dual bychom chtěli vypustit a říci in regard to vzhledem tedy ke snížení adekvátního vzdělávacího systému v kombinaci eh, s odbornou přípravou. Praktická příprava s odbornou přípravou. U nás eh, v Německu hovoříme o eh, duálním systému vzdělávání. Tedy s touto, kdo souhlasí s ústním pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. A teď druhá část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, také přijato. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl přijat. Odstavec 18, návrh 77. Kdo je pro? Kde proti? zdržel se, návrh byl zamítnut. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 79, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl také zamítnut. Odstavec 18 a nový pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Odstavec 18b nový, pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Odstavec 19, pozměňovací návrh 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tento byl stažen, takže odstavec 20, 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 85 byl stažen, návrh 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis byl přijat. A teď můžeme přejít na další stránku a dostáváme se k odstavci 21b, nový pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 96. Kdo je pro? Proti? zdržel se, také zamítnuto. Návrh byl stažen. od 22, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Návrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 105 s ústním pozněcím návrhem, který je uveden, tedy kdo je pro, proti, Zdržel se? Přijato. Další odpadají, takže se dostáváme k poznámka. Ještě návrh 107 Moniky Holmajer je eh, slučitelný s tím, co, o čem jsme hlasovali. 107 jde pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Teď jdeme ale na druhou stranu. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. A pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. konečné hlasování musí probíhat elektronicky. My potom připočítáme hlasy těch, kteří nemají sebou hlasovací kartičku. Zahajuji hlasování. Hlasova... Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. 25 hlasů pro, dva se zdrželi, čtyři jsou proti a ještě Alexandr, ten je pro. Ještě někdo, kdo nemá hlasovací kartu a chce sdělit své hlasování? Dobře, 26 hlasů pro, 4 proti a 2 se zdrželi. Blahopřeji. A ještě jednou mohu vyjádřit naději, že všechno půjde tak dobře. now we have what to do. Ach, wir haben noch eine Abstimmung. Máme před sebou ještě jedno hlasování. A sice o rybách. Jedná se o dohodu eh, s Mauricijskou republikou o partnerství máme pouze jedno hlasování a okamžitě elektronicky. Jedním tahem všechno vyřešíme. Eh, takže zahajuji tímto hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Ano, takže hlasování eh, končíme. 27 pro, plus 1 plus 1, 29 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže ještě jednou 29 ku dvěma eh, k nule. A dále ještě musíme hlasovat o jednom transferu a sice příslušný je Derek. Já jsem ještě nic o tom a k tomu neviděla. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Je to zcela nekontroverzní otázka, která přichází z účetního e, dvora. Jedná se o transfer 250 tisíc eur e, z e, položky budovy na položku administrativy. Jedná se o zakoupení jedné nemovitosti a je nutno ji vybavit určitými zařízeními a také je tam úspora nákladů, pokud dojde k tomuto transferu z položky budovy do položky administrativa. Já vycházím z toho, že naše odbornice na budovy nebude mít nic proti tomu, takže doporučení zpravodaje je hlasovat pro. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Jeden. V pořádku schváleno, jeden se zdržel, jeden hlasoval proti a řadou kolegů, kteří jsou zcela vyčerpáni a nesignalizovali nic. Další bod pořadu, a sice číslo 9. Tady jde o doplňkový výzkumný program pro projekt ITER. Pane Torvalcne, prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. Já děkuji za příležitost eh, prezentovat svůj předběžný návrh zprávy, zdůrazňuji předběžný k financování organizace ITER. Téma eh, se eh, váže na jednání o víceletém finančním rámci, takže je nutno to vnímat ve spojitosti s tím, o čem jsme po celý dnešní den diskutovali. Především jsou zde čtyři politické cíle. Za prvé Eh, potvrdit evropské odhodlání vůči organizaci eh, ITER a zajistit dostatečné financování v rámci eh, nadcházejícího finančního rámce. Za druhé, promiňte, promiňte, přerušuje předsedkyně. Potřebujeme trochu klidu, jinak to bude pro všechny ještě mnohem více vyčerpávající. Prosím, abyste se ještě trochu ukáznili. Děkuji. Takže výzkumné programy eh, eh, v položce 1a musíme výjmout. Za třetí, zachovat vliv Evropského parlamentu na financování ITER a za čtvrté eh, zachovat jednotu evropského rozpočtu. Pokud jde o evropské Eh, angažma, tak eh, tady bych navrhoval pozměňovací návrh číslo 1, který toto konstatuje. Pokud jde o budoucí financování, tak navrhuji eh, že 2,7 miliard by měly být dodatečné prostředky v rámci nařízení o víceletém finančním rámci, tak jak to Rada v únoru Eh, schválila. A pak ještě dodatečnými zdroji by měly být eh, financovány další eh, výdaje nad rámec. To je pozměvací návrh 27. Pokud jde o překročení nákladu, tady navrhuji pozměvací návrh číslo 9. Pokud jde o vliv Evropského parlamentu, parlament je vlastně jednou, eh, jedním ramenem rozpočtové organizace eh, a eh, tady se k tomu váže pozměvací návrh 3. Pokud je o jednotu rozpočtu, tedy navrhuji odmítnout návrh komise financovat ITER externími příjmy a čerpat z vlastních zdrojů EU. To je pozměvací návrh 4 a 8. A závěrem bych se věnoval té nejdůle, nejsložitější otázce, jak um, uh, uh, ochránit program ITER Otázkou je, zdali by ITER eh, měl být vymezen v rámci eh, hranic mezi víceletého finančního rámce. Měl by to, mělo by to být v kapitole 1a nebo mimo tuto kapitolu. Dovolte, abych to stručně vysvětlil, tyto dvě alternativy. Za prvé, pokud by ITER byl pod skupinou v rámci oddílu 1a. Pokud dojde k překročení nákladů, což je více než pravděpodobné, tak eh, by to mělo být vyrovnáno především ehm, eh, z té vlastní kapitoly jako posledně. Ale politickou dohodou s radou by ITER měl být ochráněn eh, nebo, nebo vymezen v rámci kapitoly 1a. To by eh, poskytlo ochranu vůči jiným, jiným programům a vůči překročení nákladu a navíc by to poskytovalo možnost čerpání dodatečných prostředků. A navíc je to v souladu s tím, eh, na čem se shodla 8. února Rada a tím se vlastně odstraňuje jeden potenciální konflikt z vyjednávání o víceletém finančním rámci. Nevýhodou je, že toto vymezení postrádá právní pojistky mm, pro ITER a tím pádem e, je složitější argumentovat pro těch 2,7 miliard nad rámec pokud jde o překročení. Podle mého názoru, pokud bude ITER vlastně nad tím stropem, jak komise navrhuje, tak překročení nákladů by mohlo být pokryto dodatečnými fondy anebo e, transfery. E, to by mohlo být čerpáno z eh, eh, všech kapitol, nejenom z jedna a Tento model vlastně vymezení ITER by byl silnější a je to také věrohodnější alternativa, pokud eh, chceme žádat nebo budeme chtít žádat o dodatečné financování pro ITER. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní text, tak se musíme rozhodnout pro jednu z těchto dvou alternativ. A Budu nyní vystupovat víceméně jako učitel ve škole. Prosím o pochopení, poněvadž se musíme e, rozhodnout, kterým směrem se chceme vydat. Ve svém návrhu stanoviska jsem se rozhodl pro pozici, e, kterou si vybral parlament v předběžné zprávě o MFF z října loňského roku. Návrh e, je tady financovat ITER nad rámec stropu to je pozměňovací návrh 4, 5 a 7. Navíc musíme brát v potaz i politickou realitou, že rada se rozhodla ITER zařadit do kapitoly 1a, ale bez e, e, ring fencing a e, tudíž naše možnost eh, eh, vlastně vytlačit, vytěsnit ITER z kapitoly 1a je velmi malá. Musíme se tudíž eh, tázat, která alternativa je realističtější z hlediska získat, získání souhlasu rady. Ta první anebo ta druhá. Přenechávám tuto otázku vám s radostí, milí kolegové, a samozřejmě jsem ochoten přehodnotit můj návrh podle většinové vůle eh, výboru. Děkuji vám. Děkuji tež. Nilsi. Ano, vyslechli jsme si, jaké jsou alternativy a o čem eh, budeme diskutovat. Máte k tomu nějaké vyhraněné názory, kolegyně, kolegové? Ano, prosím, François. Znáte naše stanovisko k ITERu. Obecně si myslíme, že to je projekt, který je, nemá skutečnou perspektivu a znamená velké ekologické nebezpečí. Kritéria nákladů jsou také velice nejasná, co se týče té celkové ceny. A také, když se podíváme na ten rámec, na ten strop, tak eh, tento návrh bychom mohli podpořit. Ja, Dan Maria. Ano, Maria Cavajo má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Jako stínová zpravodajka EPP chci poděkovat zpravodaji eh, za eh, odvedenou práci a ochotu diskutovat s ostatními o svém stanovisku a chtěla bych zdůraznit pět bodů. Za prvé, pro nás je ITER důležitý projekt. Je to největší projekt mezinárodní spolupráce pod vedením Evropy se zapojením výzkumných center, univerzit, podniků. Má velký význam pro rozvoj vědeckého výzkumu a nových řešení pro eh, odvětví energetiky. Za druhé, Chtěla bych také zdůraznit skutečnost, že závěry eh, rady jsou v souladu s částkou navrženou komisí, to je 2,7 miliard eur. Nicméně chtěla bych obrátit vaši pozornost eh, na skutečnost, která je velmi zneklinující. ITER je mezinárodní eh, dohoda, a eh, mezinárodní dohoda na toto období 2014 až 2020 eh, eh, znamená, že že závazek Evropské unie jsou 4 miliardy. Bylo nám potvrzeno to, co, čeho jsme se obávali, že mezinárodní dohoda znamená, že jsme eh, zavázáni eh, tento závazek naplnit podle právní služby. A je zde určitá mezera, musíme být velmi opatrní, jak tu mezeru eh, zacelit. Za třetí, Eh, rozumím tomu, že zpravodaj se zabývá také předběžnou zprávou MFF a ITER je vlastně nad stropem MFF s cílem zajistit financování, ale současně ochránit ostatní projekty eh, v této kategorii, například Horizont 2020 a další, které spadají do kategorie 1 a, a eh, kapitoly 1. A my se domníváme, že tento přístup bychom eh, eh, měli prosazovat dále i v nadcházejících jednáních, eh, než se dospěje ke konečnému rozhodnutí. A za čtvrté, ještě obracím pozornost na řadu problémů, k nimž došlo v minulosti, problémů managementu, řízení. Je nutno zajistit řízení, finanční řízení, abychom zabránili překročením nákladů v, minu, v budoucnu. Pan zpravodaj také zdůraznil, že je to pro nás velmi důležité. A rovněž souhlasím se zpravodajem a zdůrazňuji, že Evropský parlament musí sehrát důležitou e, roli tím, že bude dohlížet a kontrolovat e, e, průběh programu tak, aby zabránil překročení nákladů. Děkuji. A nyní má slovo Ivajlo. Děkuji velmi stručně. Chtěl bych pouze říci, že obecně podporujeme to, co náš kolega navrhuje. Jediná věc, o níž musíme trochu ještě pouvažovat, je, kam zařadit ITER, protože potřebujeme-li stejný postup, pak je lepší zůstat pod kapitolou 1a, protože to lépe e, signalizuje jednotu rozpočtu. A opět měla by zde být záruka, že to neubírá nic ostatním fondům, Horizont 2020 a tak dále. To znamená, myslím, že nejlepší místo pro ITER je eh, v rámci MFF a v eh, kapitole 1a. A to bude fungovat, eh, jestliže budeme mít stejný postup parlamentu i radě. A měli bychom to dále proskoumat. Ale obecná představa je v pořádku totiž zachovat také ty ostatní fondy pro vývoj a výzkum a uchránit před eh, projektem ITER. Děkuji vám. V zásadě nemám co namítnout, jestliže ITER ponecháme v kapitole 1a anebo subkategorii, ale eh, je nám jasné jedno, jak Marie řekla, je to odvislé od našeho pokroku v jednání protože s tím, co rada nyní, jak pro kategorii 1A celkem i pro ITER nasadila, e, s tím e, nevystačíme. Budeme-li schopni s radou vyjednávat, abychom získali pro ITER e, více a pak Eh, to ohraničit, tak v pořádku. Marie řekla, že mm, uvidíme my, ale 26. března musíme hlasovat. Takže pořadí je takové, že 28. ještě jednou probereme a projednáme návrh stanoviska. 6. března pak máme konečný termín pro pozměňovací návrhy a 26. března chceme hlasovat a do té doby se musíme rozhodnout, co vlastně udělat. Nikdo nám neuvěří, že my 26. března budeme vědět, jaký je výsledek našeho vyjednávání s radou. Takže mohu pouze jednotlivým frakcím ještě jednou promluvit do svědomí, musí si o tom pohovořit a poradit se, co dělat, tak abychom my, INIRS, eh, Torvalcen to mohl zařadit do své zprávy. Má pravdu, nemůžeme mít buď a nebo. Nemůžeme tam ani napsat buď a nebo, protože my přece chceme vytvářet zákony. Dobře, nejsou-li další přihlášky do diskuse, tak můžeme přistoupit k Libě. Ale nikoli k hlasování, ale k diskuzi. A sice jedná se ještě o dvě dohody o e, e, rybolovu. Nemám ráda hovořit o, nebo to označovat za dohodu o partnerství, protože jsem vůči těmto dohodám poněkud kritická, ale omlouvám se. Jedná se tedy o dohodu s Madagaskarskou republikou v odvětví rybolovu a pak o dohodu s Mauretánií. E, náš zpravodaj nás uvede do problematiky. Le, second, c'est la Mauritanie, euh, cher président. Další bod je Mauretánie. Takže co se týče těchto poznámek, tak Týká se to podobně toho, co bylo řečeno o Madagaskaru, ty objemy jsou stejné. Co se týče Madagaskaru, tak tady není žádný problém, který se týká otázek rybolovu nebo ochrany životního prostředí. Tady vzniká spíše problém pravidelnosti výdajů. Madagaskar zahájil postup eh, uplatnění pomoci v eh, oblasti rozvoje, které stanovila rada. Jsou tam podmínky, které jsou velice vážné, proto tady přijala rada dané rozhodnutí a v případě Madagaskaru politická krize se vyvíjí spíše pozitivním směrem. Budou tam volby, které jsou již naplánovány. Díky nimi by se tam měla obnovit demokracie na tomto velkém ostrově. Nicméně dnes máme přijmout eh, tedy pozitivní rozhodnutí, které má validovat eh, předešlý postup, který se stával z toho, že když nebyly naplněny právní podmínky, tak eh, i tak máme přijmout pozitivní rozhodnutí. To bylo shrnuto ve stanovisku Nejdříve to stanovisko by mělo být tedy negativní předtím, než ověříme skutečný vývoj v zemi, že se tedy situace vyvíjí pozitivní směrem. Nemá to velké dopady, protože tady máme pouze e, pravomoc schválení, již to bylo podepsáno a tato dohoda už je účinná. Takže jako v předešlém případě tady nic nespochybníme, nespochybníme žádné finanční částky, které jsou jim určeny, nicméně je to principiální stanovisko, které se týká respektování právního rámce a všech tedy náležitostí, které mají být naplněny i při uplatňování rozpočtu. Takže je to velice důležité pro danou zemi, je to velká částka pro jejich rozpočet, je to finanční kompenzace, která jim byla vyčleněna a je to také důležité pro Evropskou unii, především pro ty země, které eh, jako první získávají eh, ryby eh, z těchto oblastí. V předešlém období se řešily dvě věci. Za prvé, že musíme dávat pozor na zdroje, aby nedošlo k jejich vyčerpání. A další otázka je otázka cen které uplatňují místní rybáři. Tady opět vidíme pozitivní vývoj. Dohoda v oblasti spolupráce uvádí, že v Mauritánii byly určité problémy, co se týče naplňování jejich eh, programů. Nicméně v tomto případě je určitá politická vůle, takže v tomto druhém případě bych doporučil schválení této dohody. Jean-Louis? Jean-Louis? Euh, Co se týče Mauritánie, vzhledem k tomu, že protokol z Mauritánie byl vyjednáván radou, také s tím souhlasil Evropský parlament. Chtěl bych poukázat pouze na jeden bod, který je důležitý, který se týká zákazu vstupu eh, cefalobních ryb, hlubokomorských ryb, což je důležité také pro Španělsko. Tady je určitá hrozba ztrát eh, pracovních míst. 400 400 týmů rybářů, takže bylo by dobré lépe analyzovat tuto dohodu a musíme dávat také pozor na výsledky Eh, té pracovní skupiny spolu s Mauritánií. Tady opět se musíme podívat, jakou skutečnou úlohu se hrává Evropský parlament eh, s ohledem na Mauritánii. Co se týče Madagaskaru, souhlasím s naším zpravodajem. Je to dohoda, která je důležitá z hlediska rozpočtu a také souhlasím, že v dané oblasti nejsou tak velké problémy, tak jak tomu je v tom eh, prvním případě a myslím si, že tuto dohodu můžeme schválit. Salvador und dann Nils. Salvador a potom Nils. Eh, referente al tema de Madagascar, eh. co se týče Madagaskaru, chtěl bych říci, že naše frakce zastává názor, že bychom neměli souhlasit, ale že bychom měli celou záležitost ještě odložit. V příslušném výboru, ve výboru pro rybolov, to bude také navrženo. Měli bychom alespoň vyčkat, než se tam budou v květnu konat volby. Tady není třeba pospíchat a naše doporučení je v souladu s eh, názorem výboru pro rybolov. Jsme tedy proto, abychom odložili tyto odsunuli tyto dohody. Co se týče dohodu s Mauretánií, pak musím říci, že nesouhlasím se pravodajem, protože dohoda o rybolovu s Mauretánií je vůbec tou nejdražší dohodou, kterou Evropská unie kdy uzavřela, zejména s těmi výnosy, kterých dosáhla obsahujeme. Socialistický poslanec hovořil již o určitém konfliktu, který by byl zapotřebí, eh, abychom mohli nově projednávat tuto dohodu protože jsou v protokolu eh, dohodnuty částky, museli bychom k tomu přistoupit, ale my se domníváme, že máme stejný názor, který odpovídá názoru výboru pro rybolov. Ten si eh, tuto dohodu nepřeje a v tomto výboru pro rybolov se eh, už hlasovalo proti. My rovněž předložíme pozměňovací eh, návrh, v němž vyzveme k hlasování proti této dohodě o rybolovu. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě se domnívám, že 8. května se mají konat volby na Madagaskaru, takže e, to je v blízké budoucnosti a pokud bude všechno e, probíhat dobře, tak e, můžeme dát zelenou. To není problematické, ale otázka Mauritánie je nesmírně zajímavá, protože se domníváme, že toto je dohoda s rozvojovou zemí taková, jako by měla být dohoda s rozvojovou zemí. Jestliže eh, eh, se my, eh, Evropané, dopouštíme k nadměrnému výlovu chobotnic, tak bychom jim měli poskytnout nějaká práva. A my jsme dosáhli pokroku s ostatními zeměmi, i když jsou tu některé různé názory, tak my v tomhle souhlasíme. Děkuji. a nyní poslankyně, které nemá přístup k moři. To je jenom bavorský Kýmze a tam je tedy celkem přehledná situace v oblasti rybolovu, ale přesto z hlediska výboru pro kontrolu eh, rozpočtu a rozvojové eh, pomoci jsem se tím zabývala a tu dohodu s Mauretánií a z hlediska EPP a z hlediska interní opozice v eh, frakci frakci EPP bych chtěla říci, že jsem přesvědčena, že pokud rozvojovou pomoc máme brát vážně a chceme pomoci rozvoji zemí, že bychom měli tedy popřemýšlet, jak přistupovat k rybolovu eh, přímo u břehu těchto zemí. Už déle vedeme takovéto diskuze. Já nechci eh, se jen tak vyjádřit pro, ale eh, musím se spíše připojit ke zpravodaji než k oběma kolegů, i když jejich starosti chápu. Ulrike Rodos přišla s tímto tématem a diskutovali jsme o tom a já musím podpořit kolegu Rick Marka, který v naší frakci řekl, kdysi jsme měli hodně úhořů a hodně ryb a potom jsme měli méně úhořů a e, více ryb a teď máme méně úhořů i ryb takže do popředí našich úvah se musí eh, dostat udržitelnost a zejména nemůžeme lovit na úkor ostatních, proto to musíme diskutovat opravdu důkladně, i když jsme si vědomi všech těch starostí. Ano, děkuji. Co se týče našeho stanoviska, tak to bude probíhat souběžně, ale pochopila jsem to teď správně. Co se týče Madagaskaru, tak budeme mít úplně stejný sled, stejné pořadí zítra v 10 je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Bude se hlasovat 4. března, protože 20. března se bude hlasovat ve výboru pro rybolov. A co se týče Mauretánie, platí stejné termíny, stejné lhuty. Dobře. Takže všechno víme. Všechno je v pořádku. Takže rybu už jsme ještě neskonzumovali, ani jsme ji nevylovili, ale dospěli jsme ke konci našeho programu, takže teď se každý může postarat, aby měl rybu na talíři. Říkám to, protože jsem dnes neměla žádný oběd. Přeji vám ještě hezký večer.